To je stručné představení následujících zpráv podle článku 45 odstavec 2 jednacího řádu. Projednáme různé zprávy a jako první dostává slovo první zpravodaj, pan Bastian Belter, bude hovořit o obchodní a hospodářské, o hospod, obchodních a hospodářských vztazích z oblasti západního Balkánu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád využiji tuto před, příležitost a představím mou zprávu o obchodních a hospodářských vztazích z oblasti západního Balkánu. Tuto zprávu jsem nenáhodou zahájil tím, že jsem zdůraznil evropskou dimenzi této problematiky. No, není možné opakovat věci z minulosti, jako například eh, Solinské prohlášení z roku 2003 eh, s perspektivami vstupu pro země západního Balkánu. Pro tyto země je mnohem důležitější, aby tam byla skutečná opatření, než spíše jen určité retorické obraty. Podle mého velkého přesvědčení tady Evropská unie musí se chopit své odpovědnosti. Například eh, se to týká jednání o Srebrenici, protože tato oblast zde je také pro Evropu velmi strategicky důležitá. Eh, dále bych eh, se domníval, že je velmi důležité posílit CEFTA, v té, a měl působení v této oblasti. Bude to pro tyto země velmi důležitá příprava na integraci do společného trhu a pro postupný eh, vstup do Evropské unie ve třech fázích. Evropská unie musí široce uplatňovat předstupní pomoc tak, aby tato příprava v zemích západního Balkánu byla podpořena. Členské státy tady mohou na pomoci tomuto procesu Eh, vzděláváním eh, místního personálu ve veřejné oblasti. To je také důležitý krok v přípravě na členství. Já jsem se obrátil nejprve na ministerstvo hospodářství v mé vlastní zemi, kde jsem se informoval a zjistil jsem, že přístup k government to government hm, byl převzat eh, vládu. Já jsem vládou Nizozemska. Já jsem to tady uvedl ve své zprávě nejenom proto, že je to příklad Nizozemska, ale protože je to opravdu velmi vhodné k tomu, jak řešit cíleně jednotlivé potřeby zemí západního Balkánu a tím zcela konkrétně podporovat přípravu na eh, přístup k Evropské unii. Velmi důležitá je také energeticko-politická spolupráce se zeměmi této, tohoto regionu, protože tyto země mohou hrát také velmi důležitou roli pro přepravu ropy a zemního plynu. Hmm. A tady je třeba, abychom také poskytli potřebu. Já jsem eh, také členem výboru pro eh, zahraniční vztahy a tam jsme také hovořili o možnosti společné energetické politiky. Když se podíváte na dnešní situaci, tak eh, vidíte, že tato spolupráce je důležitější než kdykoliv v minulosti. Brusel nesmí no, zde nechat své vlastní státy bez podpory. Jako dřívější novinář jsem velmi cestoval také mm, na západním Balkánu a z tohoto důvodu jsem nasbíral mnoho zkušeností, mám eh, v této oblasti také mnoho známých a společnosti s výborem pro mezinárodní obchod eh, s příslušnými spolupracovníky jsme vedli velmi zajímavé cesty v Kosovo, do Kosova, Srbska, eh, Doufujeme, že brzy pojedeme také do Albánie. Ta zpráva ještě zatím ještě zdaleka není u konce. A já bych se chtěl obrátit na instituce Evropské unie, pokud se skutečně chceme postarat o to, abychom tyto regiony přiblížili Bruselu, tak potom těmito kroky můžeme ukázat, že toto zblížení se vyplatí. Já jsem se velice angažoval, mm, pokud jde o tuto zprávu, a já doufám, že jste bude také příslušný follow-up pro jednotlivé země. Děkuji, paní Vasiliu. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřála panu Beldrovi za velmi kvalitní zprávu. Vaše zpráva přichází v okamžiku, kdy státy západního Balkánu se čím dál tím více přibližují k Evropské unii. V této zprávě je komplexní přehled otázek, které je potřeba řešit v obchodních a hospodářských vztazích se státy západního Balkánu. Dovolte mi, abych se vyjádřil k několika bodům, které se ve vaší zprávě objevují. Západní Balkán jako region je naším životně důležitým partnerem. posledním sdělení Evropské komise o západním Balkánu z března roku 2008 se zdůrazňuje silný závazek, závazky Evropské unie k tomuto regionu a zdůrazňuje se tam také velká důležitost eh, stružení CEFTA. Komise souhlasí s panem zpravodajem, že vyhlídka na členství pro tyto státy může být katalyzátorem pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj v těchto státech a také pro udržení stabilitu a míru v tomto regionu. Komise souhlasí také s tím, že naplnění nebo splnění kodaňských kritérií je hlavním měřítkem, podle kterého bychom měli měřit připravenost těchto států na vstup do Evropské unie. Evropská unie je hlavní obchodní partner států západního Balkánu. Hlubší Hospodářské vztahy s tímto regionem jsou tedy velmi důležité pro další posílení hospodářského růstu. Jak je správně uvedeno ve vaší zprávě, pane zpravodaji, liberalizace obchodu a integrace eh, v oblasti hospodářství je úhelným kamenem stabilizačního procesu a Evropská unie tento cíl sleduje ve vztahu k západnímu Balkánu na třech úrovních. Nejprve na bilaterální úrovni Evropská unie poskytla obchodní preference, eh, a to už v roce 2000, aby posílila eh, možnost přístupu jejich zboží na naše trhy. Komise vyjednala eh, dohody o volném obchodu jako součást stabilizačních a asociačních dohod s těmito státy, tak aby byly vytvořeny podmínky pro politické a hospodářské reformy, aby vznikl základ pro integraci těchto států do Evropské unie, například prostřednictvím slaďování legislativy. Za druhé, na regionální úrovni komise jednala jako prostředník v rámci jednáních o středoevropském eh, prostoru pro volný obchod a poskytla technickou a finanční pomoc pro sekretariát CEFTY, tedy tohoto regionálního združení, a pomohla také s implementací celé dohody. Současně komise velmi oceňuje postoj jednotlivých států k plnění této dohody a je toho názoru, že CEFTA je nesmírně důležitá pro další hospodářskou integraci v tomto regionu, včetně přípravy pro plnou účast států západního Balkánu na jednotném trhu Evropské unie. Dále se díky CEFTě podařilo vytvořit nezbytné struktury pro diskuzi o nejrůznějších otázkách na bilaterální a regionální úrovni. To je nezbytné pro usnadnění regionální spolupráce a pro dobré sousedské vztahy. Evropská komise bude i nadále monitorovat plnění této dohody a budeme podávat informace o dalším průběhu v rámci našich pravidelných zpráv. Na multilaterální úrovni komise podpořila přístup těchto států do, do vstup těchto států do Světové obchodní organizace, protože to je základní krok pro to, aby se tyto státy mohly zapojit aktivně do světové ekonomiky. Evropská unie využila všechny dostupné politické prostředky pro podporu těchto států v jejich reformách a v jejich regionální spolupráci. Předstupní pomoc je také velmi důležitá pro řešení dlouhodobějších potřeb těchto států. Celkové financování v současném finančním rámci, tedy 2007 až 2013, je 11,5 miliard euro. A v neposlední řadě Evropská komise také zahájila dialog se všemi dotčenými státy v tomto regionu, aby vytvořila cestovní mapy pro usnadnění vízového styku. Ve světle toho, co již bylo řečeno, bych vás chtěl také ujistit, že Komise dělá vše potřebné pro to, aby usnadnila obchodní vztahy s těmito státy a připravila je co nejvíce na členství v Evropské unii. A na závěr bych chtěla ještě jednou poblahopřát panu zpravodaji za velmi dobrou zprávu. A komise souhlasí s jeho obecným postojem. Děkujeme. A nyní Tato zpráva, o této zprávě budeme hlasovat zítra dopoledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. A to je zpráva paní McGuinness 4 minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Ráda bych řekla to, že když jsem iniciovala tuto zprávu, tak za